komisaři Kaně tomu, že jsou ještě zde. Přeji vám šťastnou cestu domů a klidnou noc. Tímto přeruší zasedání Evropského parlamentu a schůze je ukončena.